Okay, dear colleagues, please take a seat. Tak vážení kolegové, prosím, posaďte se, ať můžeme začít. Druhým bodem eh, návrhu pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Eh, přeje si někdo něco pozměnit nebo zamítnout celou agendu? Ne. V tom případě je to přijato. Bod 3. Zápis. Jak je naší obvyklou praxí, eh, dok, pokud do konce schůze nikdo nevznese námitku, pak bude zápis ze schůze schválený. Tak je tomu vždycky a bude to taky tentokrát. Bod 4. Oznámení předsedy. Tato schůze je vysílána po internetu do celé Evropy, jak víte, takže dávejte si pozor na to, co říkáte a jak se chováte. Za druhé, Minulý týden eh, proběhla velice zdařilá delegace výboru INTA do Jižní Koreje s velice plodným výsledkem ohledně implementace dohody o volném obchodu, která je v platnosti už pět let. A eh, až na můj osobní problém s letem do Jižní Koreje šlo o velice dobře organizovanou a připravenou cestu, za kterou tímto děkuji sekretariátu zejména Heikimu, Le, Le, Le, Leonovi a dalším. Bylo to opravdu velice dobře připraveno. Setkali jsme se s mnoha důležitými lidmi, ministry, odboráři, biznismeny a získali jsme tak eh, úplný přehled o situaci s implementací dohody o volném obchodu s tím, jaké jsou problémy v sektoru SPS, eh, v zemědělství. Také jsme se zabývali průmyslem. a žádostí o eventuální další dohody. Byla to tedy velice zdařilá mise a úplnou zprávu dostanete brzy. Ještě k Mercosuru bych chtěl připomenout, že proběhla diskuze na minulém plenárním zasedání. A teď nám zbývá den eh, do eh, změny tržního statusu. Můžeme tedy předpokládat, že už začaly rozhovory Kromě toho jsme také na plenárce projednávali usnesení o e, statutu tržní ekonomiky pro Čínu. E, tam e, se vyslovila drtivá většina na, s naprosto jasným výsledkem. A mimochodem i v Jižní Koreji si všimli tohoto usnesení Evropského parlamentu a diskutovali s námi o tom, jaké budou důsledky tohoto usnesení. Dále Filipíny. Začalo první kolo hovorů o budoucí dohodě o volném obchodu. A já doufám, že politické změny na Filipínách nezmění nic na eh, názoru Filipínců na dohodu o volném obchodu. Nicméně nikdo přesně neví, co si o tom myslí nový prezident. který má občas, řekněme, problematické názory na lidská práva, trest smrti a tak dále. K nástrojům obchodní ochrany. Jak víte, ráda blokuje modernizaci balíčku těchto nástrojů Diskutovalo se o tom na poslední schůzi ministrů obchodu a to bez jakéhokoliv zásadního průlomu. Zdá se nicméně, že vznikají určité tendence a že diskuze pokračují. A kromě této nutnosti modernizace TDI učinila velký pokrok komise, a to zvýšením transparentnosti, kdy vlastně vyšetřování a nálezy vyšetřování budou e, publikovány na internetu. Jmenuje se to Trade Online. Tam se může každý podívat na tuto webovou stránku, jak to vypadá z nástroje obchodní ochrany. Tak to byla má oznámení a teď přejdeme k bodu číslo 5. kterým je eh, informace o probíhajících trialozích. Jak víte, probíhají dva. První z nich eh, je takzvané nařízení o konfliktních minerálech. Poslední třetí trialog se konal 11. května a oba spolu zákonodárci prokázali svou flexibilitu a ochotu ke spolupráci a k nalezení kompromisu. Rada eh, vzala na vědomí naše předběžné výsledky, diskutovala o nich na schůzi ministrů obchodu a bude diskutovat i nadále s kolegy z ostatních členských států a to 25. května tento týden. A v závislosti na výsledku těchto diskuzí stanovíme datum dalšího trialogu, ale k tomu nám může něco říci e, náš zpravodaj pan Winkler, který byl také přítomen. Pane předsedo, vážení kolegové, nejprve si bych chtěl říci, že není příliš co dodat k tomu, co jste řekl, pane předsedo, protože situace je velice obtížná vzhledem ke vztahu mezi předsednictvím a členskými státy v radě. Předsednictví eh, má určité ambice, to jsou signály, které vnímáme, ale hm, příliš nám není jasné, jestli eh, vůli eh, řídit se těmito ambicemi má většina členských států. Přestože hovoříme o flexibilitě vyjednávacího týmu Evropského parlamentu, a o ambicích předsednictví, nizozemského předsednictví rady, eh, tak si myslím, že musím jasně prohlásit, že stále ještě existují značné rozdíly mezi našimi očekáváními a úrovní, na kterou je ochotná eh, se shodnout Rada a členské státy. Jde tady o tři eh, problémy, které známe velice dobře a na těch nás čeká ještě hodně technické práce. Hlavními otázkami jsou samozřejmě eh, povinnost eh, smluv také pro konec dodavatelského řetězce, pokud jde o zlato. Evropský parlament toto očekává a není ochoten se těchto požadavků momentálně vzdát. Probíhají se diskuze o tom, jakým způsobem a pomocí jakých technických prvků e, mají být průmyslová schémata uznávána a jak bude celé nařízení fungovat. Právě tak pokud jde o hloubku a e, lhůtu, kdy se budou konat revize, tak tady jsou ještě nedořešené otázky. E, celkově se domnívám, že mezi politickými frakci, frakcemi proběhly velice dobré diskuze a vyjednávací tým projevil jednotu a předložil v diskuzích jednotnou pozici. Je velice důležité, abychom udrželi tuto jednotu napříč politickými frakcemi. A domnívám se, že nás čeká ještě hodně práce na technické úrovni. To už je zajištěno a děkuji sekretariátu a všem kolegům, eh, kteří na tom pracují, na, na schůzích na technické úrovni. Jde o velice složité nařízení, a neměli bychom samozřejmě zapomínat na to, že konečným cílem Evropského parlamentu je změna v reálném životě, v životech lidí, kteří jsou nějakým způsobem postihováni konflikty v regionech, kde se dotyčné minerály těží. Děkuji. Děkuji, pane Winklere. Druhý probíhající trialog se týká nařízení proti mučení. Minulý trialog byl poněkud zklamáním, protože rada nebyla příliš ochotná přijít s nějakými body do diskuze, do vyjednávání. A proto jsme jasně prohlásili, že pouze pokud rada předloží nějaký další materiál, nějaký kompromisní dokument, tak se bude konat další trialog. Rada předložila kompromisní návrhy a proto se bude konat trialog zítra odpoledne. A uvidíme, jak to dopadne. Bohužel náš zpravodaj pan Čáky tu dnes není. Je tu někdo, kdo je ochoten a schopen ho nahradit? Ne? Dobře, děkuji. Kdo? Pantakula? On neví o tom. Dobře. Ne, omlouvám se. Jde o Irán? Ne, ne, ne. Máte nahradit eh, paní Šáke ohledně trialogu. Ne? Nemáte co říct za svou frakci? Ano, až, až bude bod 7, tak budu hovořit. Dobře, dobře, budu si to pamatovat u bodu 7. Tak teď přejdeme k bodu 6. Už dlouho diskutujeme o obchodní politice 21. století. Jak si vzpomínáte, komise zveřejnila v loňském roce sdělení a nyní je naším úkolem zabývat se novou perspektivní a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice. Jmenovali jsme zpravodajku, která nám předložila svou zprávu, ke které bylo zasláno mnoho pozměňovacích návrhů, myslím, že 414, takže nás čeká poměrně hodně práce v nejbližších týdnech a měsících. Není ale mou povinností prezentovat zprávu, je to povinností zpravodajky a proto teď dávám slovo paní Begin. Grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji též všem stínovým zpravodajům za jejich práci a za to, jakou ochotu projevili během poslední schůze ve Štrasburku. E, můj první návrh zprávy byl dobře přijat ze strany politických frakcí a nyní s pomocí stínových zpravodajů doufám, že budu moci text ještě vylepšit. Eh, chtěla bych se vyjádřit k několika otázkám. Jak řekl pan předseda a eh, jak je v samotném názvu eh, této zprávy, jedná se o budoucí strategii. Proto my se musíme na tuto budoucnost zaměřit. Musíme vyjasnit komisi, jaké máme priority, předat jim jasný signál. Signál, který bude opřen o pevné argumenty. A proto bych chtěla připomenout, že si nemyslím, že je dobré, abychom se vraceli k otázkám, které se už probrali. Parlament se jasně vyjádřil prostřednictvím usnesení ohledně TISy a TTIPu z mého pohledu si myslím, že bychom se k těmto tématům neměli vracet, protože to vyhrotí diskuzi a e, tím pádem bude obtížné získat většinu. Navíc už existují texty, Eh, které už byly schváleny parlamentem a které budou zmíněny v usnesení. Proto bych chtěla požádat stínové zpravodaje, aby, vaše, aby naše práce se neomezovala na opakování již řečeného. Já chci, aby tento dokument byl jasný, nový, aby se v něm stanovily priority a doufám, že budeme moci všichni pracovat v této linii, být pozitivní, tak jak jsme eh, byli během poslední schůze. Děkuji vám za pozornost a chtěla bych stínovým zpravodajům připomenout, že to bude zítra od eh, půl sedmé do osmi. Eh, bude to tedy druhá schůze stínových zpravodajů. Budeme hovořit o těch nových návrzích. Tak a teď dám slovo řečníkům za jednotlivé frakce. Pan Kaspary tady není. Chce někdo ho nahradit? Ne? V tom případě David Martin. Děkuji, Bernde. Nejprve bych chtěl poděkovat Ticianě za dobrou spolupráci. Já s ní souhlasím, že děláme pokroky na schůzích stínových zpravodajů a jak už jsem říkal, e, obecně jsme velice spokojení s návrhem zprávy, e, který e, je poměrně dobrý. Je tam tedy 76 pozměňovacích návrhů, které mají vyjasnit jednotlivá místa. A my bychom jak za socialisty chtěli zdůraznit eh, za prvé, ono už to v té zprávě určitým způsobem je, ale pro nás je důležité, že dohody o volném obchodu by měly eh, zůstat až druhou možností po multilaterálním systému, což musíme neustále opakovat, přestože je velice frustrující něčeho se snažit dosáhnout na multilaterální úrovni. Eh, kromě toho chceme zdůraznit, že nechceme pouze kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji v dohodách o volném obchodu, ale chceme vymahatelnou kapitolu o udržitelném rozvoji ve všech dohodách o volném obchodu. Také si myslíme, že bychom měli upustit od pouhého eh, uzavírání nových smluv a přikročit k vylepšování implementace. A v tomto ohledu si myslím, že naše cesta do Koreje byla dobrým příkladem toho, jak náš parlament dokáže zajistit správnou implementaci obchodních dohod. Zdůrazňujeme význam transparentnosti a chceme, aby příklad, kterým je TTIP, se rozšířil i na další dohody. Vzhledem k povaze obchodu dnešního světa a k důležitosti globálního dodavatelského řetězce eh, je důležité, eh, jak zpravodajka správně píše, abychom zdůrazňovali důležitost vysokých standardů na pracovišti po celém dodavatelském řetězci. Tyto řetězce samozřejmě nezačínají a nekončí v Evropě, ale táhnou se po celém světě. Eh, pak eh, je tu několik témat, která se domníváme, že nejsou dostatečně pojednána eh, v dokumentu komise. Jeden z nich je status tržní ekonomiky pro Čínu, o tom teď nechci hovořit, o tom bylo řečeno hodně. A poté eh, reforma nástrojů obchodní ochrany, které musí být velice vysoko na seznamu našich priorit a potom dohoda post kotonu, o které budeme diskutovat zítra, ta v dokumentu komise úplně chybí. Ještě jednou tedy opakuji, myslím si, že pokrok je velice dobrý, zpravodajka je flexibilní a myslím si, že se dostaneme, eh, eh, že dospějeme ke zprávě, kterou podpoří široký konsenzus a která eh, udá reálný směr naší obchodní politice. Děkuji, Danieli. Dobře. V tom případě Emma. Děkuji. My i nadále prokazujeme, eh, nakolik se zapojujeme do obchodní politiky, tím, jak, eh, kolik našich členů se zapoje do obchodní politiky. Já se zaměřuji právě na pozitivní dopad eh, obchodu, například nakolik dokáže snižovat chudobu. Takže já ve svých pozměňovacích návrzích jsem předložila některé návrhy, které se zaměřují právě na tohle usnadnění obchodu. Některé rozvojové země pro, pro ně je těžké aby se rozvinuli rychleji, aby například naplňovali velmi těžká, eh, těžké řízení v oblasti cel. Takže zde jde o to, abychom jim pomohli, napomohli v tom, aby se mohli lépe účastnit, aby se mohli lépe integrovat do celosvětového eh, obchodního systému. A to samozřejmě bude mít pozitivní dopad zase na snižování chudoby. Parlament také hraje pozitivní roli a zajišťuje že postupujeme kupředu, že uzavíráme dohody, ratifikujeme obchodní dohody například se Singapurem, ale také s Kanadou. Je tedy naší rolí prokázat, že takhle postupujeme kupředu, můžeme to prokázat tedy před našimi občany tak abychom viděli jasný pozitivní dopad těch obchodních dohod, na níž tak tvrdě pracujeme. V předchozích diskusích už jsem říkala, že se chci zaměřit zejména na digitální ekonomiku a na budoucnost obchodu v takových oblastech, jako je cloud, computing a další, tak abychom tedy byli pořád eh, vlastně mm, aktualizovaní, abychom eh, sledovali nejnovější trendy i v těch obchodních dohodách. To znamená, abychom hleděli do budoucnosti. No, také děkuji zpravodajce za to, že zmínila některé věci, které jsou důležité zejména pro malé a střední podniky, zmínila, jaký je význam těchto malých a středních podniků v celosvětovém obchodním systému. Já si myslím, že je opravdu potřeba posílit jazyk, jakým eh, hovoříme o malých a středních podnicích. A eh, to právě platí třeba i pro globální hodnotové řetězce, aby měli přístup k mm, různým procedurám v oblasti boje proti dumpingu. A také potřebujeme mít eh, to jedno vstupní místo pro malé střední podniky. To platí třeba i pro TTIP, to je obrovsky důležité. Takže tohle je takový jeden pozměňovací návrh, na který chci upozornit, který předložím. To je číslo 388. A tam se hovoří o e, trestní činnosti v oblasti e, divokých zvířat. E, musíme uznat, jaký to má dopad na biodiverzitu, na divoká zvířata. A e, komise po zvážení e, těchto témat a samozřejmě také e, po předložení této zprávy si myslím, že, do, že komise určitě by se měla zaměřit právě na boj proti zločinu v oblasti, v oblasti pytláctví, eh, v oblasti tedy eh, divokých zvířat a tak dále. Já opravdu doufám, že eh, se nám podaří udělat pozitivní zprávu i pro tuto oblast. Děkuji za liberály, pan Takula. Děkuji. Budu hovořit za eh, stínového zpravodaje za ALDE. Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji zpravodajce za předložení eh, stávajícího stavu věcí. První zasedání stínových zpravodajů eh, proběhlo před dvěma týdny a Zaměřili jsme se tedy na formalizování některých otázek do, spolu se spravodajkou. Eh, v té zprávě se objevují věci, které opravdu odráží ehm, stanoviska naší skupiny, například odstavce o malých a středních podniků a ehm, jejich ústřední roli, kterou by měly sehrát právě při vyjednávání eh, obchodních dohod. Já věřím, že to by měla být jedna z našich priorit a mělo by se to odrážet v té zprávě. Myslím si také, že je důležité zviditelnit další téma ve zprávě a to je podpora digitálního rozměru mezinárodního obchodu, usnadnění výměny v sektoru služeb a také, aby bylo možné předem dát více služeb DG Trade, tak aby bylo možné naplnit všechny úkoly, které se pojí s takto ambiciozní obchodní agendou. Během eh, poslední rozpravy na, pola, na plenárním zasedání, kde se hovořilo o Číně, jsme vyslali si, silný signál eh, komisi, já tady teď chápu, že je důležité v té zprávě se věnovat také otázce účinného a modernizovaného nástroje eh, obchodních, obchodní obrany. To se samozřejmě pojí s našimi zprávami také obchodní liberalizace. Myslím si, že by také stálo za to více říci o e, vyjednávání TTIP. V usnesení parlamentu z minulého roku je to vlastně strategický projekt pro transatlantické partnerství a jeho úspěšné dokončení má velký politický význam. Neměli bychom se obávat e, to nějakým způsobem vyjádřit i v této zprávě a otevřeně to podpořit. Děkuji, pane předsedo, těším se na další diskuse s paní spravodajkou o této důležité zprávě. Děkuji a nyní Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce za konstruktivní návrhy. Možná by také někdo mohl zmínit, že E, vlastně máme těch více než 600 pozměňovacích návrhů, což odráží význam ekonomiky a obchodních vztahů. První kolo kompromisů, e, kterého jsme dosáhli v, ve Štrasburku, doufám, že to takto bude pokračovat a že se nám podaří dosáhnout společného stanoviska. O to bychom se určitě měli snažit. Ještě několik věcí, které je zde potřeba dnes říci. Souhlasím s kolegy, kteří hovořili o tom, že je důležitá transparentnost zveřejnění mandátu. To je vlastně základní podmínkou pro to, aby občané pochopili, jaký je cíl obchodní politiky Evropské unie. Za druhé, Musíme jasně říci, že kombinace obchodní politiky jako nástroje eh, pro hospodářství a také rozvoj v jednotlivých zemích, ale i ve třetích zemích. Pokud se nenalezneme rovnováhu, můžeme, eh, může dojít ke chybnému vývoji. my spolu, já i paní zpravodajka jsme eh, členové delegace EU eh, e Čína. My jsme hovořili s čínskými partnery o otázkách, jako jsou i otázky Něměs. Eh, naše diskuse byly velmi otevřené, ale také komplikované s čínskými partnery vyslali nám jasný signál. Řekli, pokud nejste schopni vyřešit si vlastní problémy své vlastní ekonomiky, není to na, naše chyba. Takže Vlastně teď nás čeká šest měsíců intenzivního vyjednávání s Číňany a my opravdu musíme najít společné stanovisko. Chci to tady vlastně říci protože je důležité zaměřit se na modernizaci těch nástrojů eh, obchodní obrany. To je samozřejmě důležité i v kontextu tedy obchodování s Čínou. Já si také vážím eh, spravedlivého obchodu Fair Trade, eh, což je samozřejmě už zmíněno v dokumentu komise. Musíme na tomto spolupracovat také s výborem DEVE. Protože pokud komise nemá dostatečnou ambici vydat se tímto směrem, například třeba v textilním sektoru, tak opravdu tady musíme vyvíjet určitý tlak a žádat eh, o zlepšení situace. Musíme se tedy ptát, nakolik přijmeme plurilaterální či bilaterální dohody. Ono je to tedy v tom textu, je to v těch diskusích, v pozměňovacích návrzích je řada eh, návrhů, které se právě věnují této otázce. Ještě jedna věc, která zde nebyla zmíněna. My jsme předložili pozměňovací návrh o genderových otázkách v obchodní politice, protože máme tři ženy v, našem, eh, v naší skupině, které jsou zodpovědné za vyvážení genderových otázek v obchodní politice i v našem výboru, tak já doufám, že se nám podaří nalézt nějaký dobrý kompromis. Ano, vyváženě. Right. Judith. Jako žena na to nebudu reagovat, protože dost často potom eh, bychom museli takhle eh, bránit nějaká témata, která bychom snad ani bránit už neměli. Takže zelené, zelení si přejí mít multilaterální um, dohody a jsme víceméně proti těm bilaterálním dohodám. A to je potřeba, aby se nějak odrazilo v této zprávě. A co se týče obchodu a rozvoje, Tady máme dva cíle, abychom jednak neškodili a druhak eh, právě eh, dosáhli dobra. Eh, my často se zaměřujeme právě na to, abychom neškodili. A, ale ono i to samotné je těžké dosáhnout a ještě těžší je dosáhnout toho, abychom opravdu byli nějakou sílou dobra. To připomínám například i v souvislosti se, s dohodou TTIP. Co to vlastně vůbec bude potom znamenat pro rozvojové země? sdělení komise se týkalo etického obchodu a spravedlivého obchodu, to bychom určitě měli zdůraznit. A vrací nás to k debatě, kterou jsme měli právě před hodinou na výboru DV. o transparentnosti v dodavatelském řetězci a také co se týče eh, poskytování due diligence v eh, tom textilním odvětví. My v tomto smyslu jsme předložili pozměňovací návrh číslo 69, abychom dosáhli udržitelného rozvoje a dosáhli toho, že opravdu budeme dělat dobro, tak je potřeba zakoupit due diligence, uh, diligence v dodavatelském řetězci. Já se těším na další kolo vyjednávání, které proběhne zítra. ale myslím si, že skupiny zatím jsou si ještě vzdáleny v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, především bych eh, chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce za to, že navrhla tuto zprávu a myslím si, že má dobrý základ. Já se zaměřím na ty pozměcí návrhy, které mě nejvíce zajímají, ochrana spotřebitele, malé a střední podniky, TISA a tak dále. Chtěla bych upozornit na tři pozměňovací návrhy konkrétně. A navíc si myslím, že tam jsou zahrnuty nejdůležitější eh, strategické zahrnuta strategická témata. Eh, proč se jedná o obchodních dohodách, tak to je, aby Evropa mohla napsat eh, pravidla obchodní, obchodu, ale jedná se nejenom o obchod, ale také o geopolitiku, na to nesmíme nikdy zapomenout. A jaký druh eh, obchodní politiky? Já jsem stále více přesvědčená, o tom, že se jedná o politiku, která se zakládá na reciprocitě. Jedná se o spravedlivé otevření eh, trhů a rovnocené, protože Evropa nemůže otevřít své brány všem, když naši partneři dělají opak. A zde musíme hovořit jasně a říci tak, jak to cítíme. Za třetí, jakým způsobem vyjednávat. Získali jsme mnoho zkušeností. Potřebujeme jasný mandát, aby tam byly vytyčeny linie, co můžeme a co ne, aby to dohodla rada a parlament, tak abychom měli pevný základ pro našeho hlavního vyjednávače, nezávislé na tématu. Jestli se jedná o něco, co je bilaterální, já na rozdíl od mé kolegyně nejsem proti bilaterálním dohodám. protože vícestranné dohody jsou stále obtížnější a to víme. Proto potřebujeme uzamčený mandát, neprostřelný, tak abychom se tady nepouštěli do nějakých nekonečných diskuzí, protože potom eh, ztratíme ze zřetele, jaký mandát by měl mít hlavní vyjednávač. Co se týče samotné podstaty i způsobu, my musíme být motorem pro změnu obchodní politiky. Proto si myslím, že paní zpravodajka odvedla obrovský kus práce v tomto směru. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych se také chtěla eh, připojit k těm, kteří eh, poblahopřáli paní zpravodajce. Také jí děkuji za její přístup, tak abychom měli co nejlepší možnou zprávu. Já se soustředím na budoucí aspekty, konkrétně na čtyři. E, to, co e, řekl náš koordinátor David Martin a všechny ty pozměňovací návrhy, které jsme předložili jako frakce a to o, také, jak bude pracovat stínový zpravodaj, tak si myslím, že ty naše priority jsou zcela jasné, proto se soustředím na čtyři priority. Za prvé potřeba zde posílit genderovou perspektivu. Já si myslím, že zde nemůžeme hovořit o budoucí obchodní politice a aby se nezohlednila potřeba toho, aby obchod byl nástrojem pro podporu eh, rovnosti mezi pohlavími eh, v budoucnosti. A ta genderová perspektiva musí být eh, zapracována horizontálně. Navíc musíme zaručit, aby nejenom to bylo zahrnuto jako cíl, který je potřeba splněn, ale aby se to mohlo měřit, posuzovat a sledovat tento cíl. Proto je zásadní, abychom požádali komisi, aby existovaly statistiky o obchodě a o čendru. Není možné, aby komise v tom byla tak pozadu, protože k ničemu nám nebude, když podepíšeme dobré obchodní dohody, ale potom nebudeme mít dobré monitorovací nástroje a pro uh, Eh, posouzení dopadu. Proto bych chtěla podpořit pozměňující návrh, proto bych chtěla, aby byl podpořen pozměňovací návrh 143. Jak jsem řekla, k ničemu není podepsat eh, dobré obchodní dohody, když potom nemonitorujeme jejich a když nemáme nástroje pro měření eh, cílů environmentálních a pracovně právních, když také nemůžeme měřit, jakým způsobem to, tyto obchodní dohody zlepšují zaměstnanost, mezinárodní aspekt malých a středních eh, podniků a vůbec situaci občanů. Proto je důležité, abychom měli specifické ukazatele mm, sledování a hodnocení. Myslím, že je zásadní, aby komise mohla ročně předložit zprávu parlamentu o eh, základu eh, tohoto hodnocení. Musíme být schopni předat občanům signál, že obchodní politika, která se provádí, jaký dopad potom ve skutečnosti má. A proto žádám po paní zpravodajce, aby podpořila pozměňovací návrh 194. Za třetí, Považujeme za velmi důležité, aby tam byla revize adaptačního fondu, při, eh, fondu pro přizpůsobení globalizaci, protože není možné, aby dohody byly dobré pro všechny. Je pravda, že globalizace eh, vede ke zavírání firem, továren, protože se výroba převede do jiných zemí, kde je eh, ta výroba výhodnější pro firmy, ne pro zaměstnance. Proto já zde zcela podporuji, aby byl snížen práh pro přístup přístup k fondu, tak aby z něj mohli e, čerpat zaměstnanci malých a středních podniků, protože ti jsou nejvíce postiženi globalizací a protože jsme předložili pozměňovací návrh 409. A závěrem bych chtěla požádat e, aby eh, zpravodaj 260 tra, eh, eh, zapracoval pozměňující návrh 260, tak aby tam byl větší důraz na obchodování s Latinskou Amerikou. Především pokud jde o to, abychom co nejdříve a do, podepsali dohodu s Mercosurem a potom, pokud jde o, o prodloužení dohod s Mexikem a s Chile. Eh, já eh, zcela eh, mám plnou důvěru v našeho stínového zpravodaje a v paní zpravodajku a doufám, že budou zapracovány naše pozměňovací návrhy. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám několik poznámek. Ano, je to zpráva, která hovoří o velmi důležitých věcech. Za prvé mm, si myslím, že obchod není cílem sám o sobě, je to prostředek pro jiné věci. Mám na mysli především rozvojové země. Já si myslím, že bychom eh, se měli eh, zabývat eh, soběstačností a nejenom volným obchodem. Musí tady existovat konzistentnost mezi jednotlivými politikami, což chybí v Evropské unii, protože tady existuje roztříštěnost a často nám chybí nějaké jednodušší vysvětlení. E, také potřebujeme transparentnost, to je zcela zásadní pro demokracie, tak aby veřejné mínění se mohlo stotožnit s tímto e, projektem. A to je stále důležitější, protože bohužel, ano, je to tak, že existuje tady toto oddálení občanů. A tady ty studie posouzení dopadu by měly být relevantnější, měly by být přesnější, jasnější a lépe vypracované. A také musíme si přiznat, že existují nějaké také citlivé výrobky, které by se měly chránit, třeba některá odvětví, například zemědělství. Mám e, na mysli audiovizuální služby, kulturu, myslím, že to by nemělo být součástí obchodu. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, to vás určitě nepřekvapí. Chceme, aby byly posíleny nástroje pro obchodní ochranu a už je to opravdu věc naléhavá. Kolegyně a Kollegen, ähm, heute möchte ich eine Sache noch. Eh, milí kolegové a kolegyně, po dnešní diskuzi bych chtěl zúraznit jednu věc a pro naši frakci, protože když máme jasná pravidla, tak to je velmi eh, jasné, eh, velmi důležité pro spotřebitele, pro nabídku zboží. Je to také příležitost pro podniky na globálním trhu. Je to také důležité pro zaměstnance, protože když se podíváme na situaci v Africe a v Ázii, tak konstatujeme, že kdo je součástí toho tohoto obchodního světového obchodu, tak to přispívá k prosperitě. A souvisí to také eh, s otázkou, jak jak to vypadá s prosperitou eh, v jedné, zem, v jedné zemi a jak je tato země zapojena do obchodu. My jako eh, Evropská lidová strana chceme, aby tento přístup byl posílen, eh, tak jak to říká paní zpravodajka. Bilaterální dohody jsou druhá nejlepší možnost, to musíme tohle dnes využít a já si ale myslím, že Evropská komise jedná pozdě, protože potom jsou tady problémy také s ratifikací a tak celou tu práci bychom si mohli ušetřit. Já mám na mysli třeba dohoda eh, Vietnam, Ekvador nebo eh, s Kanadou nebo se Spojenými státy. Eh, prosím, musí se postupovat rychleji a potom odpovídajícím způsobem také rychle ratifikovat. Já si myslím, že bychom se měli taky zasadit o to, aby obyvatelé byli lépe informováni, protože zatím jako Evropská unie jsme nezažili takovou situaci aby se občané tolik zajímali o obchodní politiku. Já si myslím z mého pohledu, že tady máme hodně eh, sporných informací, které tady obíhají a já bych opravdu se chtěl zasadit o to, abychom obyvatel informovali, o co tady jde a co ne, takže hlavně eh, předat, využít eh, šance, služby a že můžeme otevřít také nové odbytiště, ale aby se tady eh, jednalo o privatizaci, protože když se podívám na otázku eh, cel třeba, eh, odstranit naše nevýhody v případě jiných obchodních dohod, tak když se podíváme třeba na příklad Spojených států, tady transpacifická dohoda, která musí být ratifikována, když se podívám třeba na automobilový průmysl nebo nákladních vozů, tak tady je potom ve Spojených státech mnohem přísnější hospodářská soutěž, eh, protože když, eh, když budou třeba snížena cla pro japonské lehké automobily, kdežto my máme pořád ještě na evropských automobilech vysoká eh, cla. A to je potom pro naše zaměstnance riziko, eh, protože samozřejmě potom to eh, auto, které se, to japonské auto, které se koupí ve Spojených státech, tak o to méně se koupí evropské auto. Paní zpravodajka vypracovala velmi dobrý návrh zprávy já si myslím, že je to vyvážené stanovisko. Eh, máme několik stovek těch pozměcích návrhů a musíme nalézt eh, kompromis. Já bych chtěl požádat, abychom se eh, snažili soustředit na ty maličkosti, aby to mm, se dobře četlo a soustředit se na ty hlavní věci a držet se toho, co navrhla paní zpravodajka. To bych chtěl ještě jednou podpořit, protože text je dobrý a vyvážený a doufám, že až eh, se tím ten text neoslabí, až vypracujeme eh, kompromis a že je důležité, aby to bylo vše jasně formulováno. Eh, děkuji vám a těším se na další diskuze. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám čtyři krátké poznámky. Nejprve bych chtěl navázat na to, co řekl Daniel. Vyjednávání o dohodách volného obchodu trvají Evropské unii příliš dlouho. Stává se opravdovým problémem udržet zájem všech zainteresovaných stran i našich obchodních partnerů. Jak dlouho to trvalo s Kanadou? Sedm let nakonec. A teď, pokud máme věřit všemohoucímu předsedovi Šulcovi, tak pokud jsem správně četl zprávy eh, z jeho eh, návštěvy v Kanadě, mělo by to vstoupit v platnost příští rok nebo na konci letošního roku, takže to bude dělat 8 let. U Singapuru je to 9 let a pořád ještě nemáme tušení, eh, jak dlouho to potrvá a z kolika závazků můžeme ustoupit a u Spojených států to mělo být v roce 2014, pak 15, teď je to 16 a chceme-li to vidět realisticky, tak to patrně skončí v roce 2018. Trvá to příliš dlouho a já si myslím, že komise by se měla zamyslet nad metodou těchto vyjednávání a měla by se zamyslet nad tím, jak je urychlit. To je první věc. E, za druhé, máme čím dál více dohod o volném obchodu a opravdu uh, už je z toho taková mísa špaget, před kterou uh, jsme byli varováni, zejména pokud jde o globální dodavatelské řetězce. V Trade for All to má řešit a to v kontextu reformy eh, pravidel eh, označování původu. Podle mě je důležité, aby náš výbor sledoval tuto práci a aby z toho nebral jenom jako takovou hezkou větu v Trade for All. To komise musí naplnit. Je to, eh, logický, je to logický důsledek strategie dohod o volném obchodu. O tom bychom měli diskutovat více, zejména s komisí. Jak eh, toto hodlají dělat? Za třetí, velice Obsáhle jsme diskutovali v posledním roce a půl o ochraně investic, o ISDS a tak dále a tak dále. A teď máme ten nový model eh, BIT a podle mého názoru je důležité, aby to tady komise taky určité body pozměnila. Musíme se snažit na tom nepřestávat pracovat, protože pokud to má být eh, nový model, a já mám o své osobní pochybnosti, ale to sem teď nepatří, pokud chceme spustit tento nový model, musíme vyjednávat s našimi partnery o investicích. Není možné, abychom se teď zasekli u eh, Spojených států nebo u Kanady. Možná bychom dokázali přimět Singapur, aby to přijal, i když eh, to je trošku pochybné. Každopádně měli bychom o tom diskutovat v kontextu Mercosuru a také dřívějších dohod o volném obchodu, kde nemáme kapitoly o investicích. Jak to můžeme využít, pokud si myslíme, že je to dobrý model, který by mohl fungovat jako základ nového mezinárodního systému? E, tady komise musí konat, musí zahájit nová vyjednávání o investicích. A za čtvrté, v neposlední řadě, Mnozí kolegové hovořili o reformě nástrojů obchodní ochrany, což eh, doufáme, že toho se dočkáme s novou atmosférou v radě. Nicméně je důležité, abychom se stavili realisticky k obchodním vztahům s Čínou v následujících nejbližších letech, nebo přinejmenším v příštím roce. Protože my chceme reformu, ale pravděpodobnost toho, že náš výbor a většina Evropské unie to bude považovat za dobrý výsledek, pokud je o tržní, status tržní ekonomiky a reformu nástrojů osobních ochranů. A pravděpodobnost toho, že Čína dodrží svůj výklad z protokolu o přístupu k VTO a že toto se stane před 11. prosincem, tak ta pravděpodobnost je hodně malá. Což, chceme-li být upřímní, znamená, že velice pravděpodobně se dočkáme zhruba 12. prosince velice nepříjemného obchodního konfliktu s Čínou. Všichni víme, jaký byl důsledek našeho konfliktu s Ruskem a možná, že komise by už teď se měla nad tím zamýšlet. Měla by dělat všechno, co je v jejich silách, aby tomu zabránila. Ale když se podíváme na to, jak se to zatím vyvíjí, tak e, nějaké, myšl, nějaké úvahy o tom, co se stane 12. prosince, kdyby náhodou, nedej bože, se nám nepodařilo e, vymyslet něco, co by celá Evropská unie považovala za e, skvělé, tak těžko říct, co se stane. Děkuji. Pan Ferran. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl eh, posvodit diskuzi. Chtěla bych se vrátit, chtěl bych se vrátit tomu, co řekla paní eh, Sarnes, která řekla, že obchodní politika by měla být prostředkem a ne tolik cílem. Já bych chtěl říci, že tento výbor je samotným základem Evropské unie. je to Unie, jejíž cílem je odstranit celní překážky a o volném obchodu dle článku 106 o fungování Evropské unie. Dnes mm, také to souvisí s Tuniskem. Eh, podpora eh, obchodní dohody s Tuniskem a na úkor italských výrobků. Také bych chtěl pohovořit k tomu, co řekla paní Redingová, že tady musíme mít geopolitická pravidla. Ano, je to pravda. Já si myslím, že ta eh, diskuze byla pokřivena. Eh, podívejme se na to, co se stalo se svrchovaností eh, členských států. Členské státy se vzdali svrchovanosti a dali mandát Evropské komisi, aby jednala o dohodách o volném obchodu. Ale dnes eh, zájmy Evropské unie se navzájem liší. V jednotlivých státech měli bychom otevřít oči. Budu hovořit jenom o zemědělství, abych uvedl jeden příklad. Eh, zeměpisné označení původu. Eh, na jedné straně máme eh, výrobce, na jedné straně máme dovozce. Samozřejmě státy jsou rozvinuty odlišným způsobem a žádají různé věci a neexistuje kompatibilita tak, abychom dosáhli koncensu, abychom měli globální politiku právě v případě této dohody o volném obchodu. A dopad, o tom musíme také hovořit, nikdo se o tom nezmínil. Eh, bohužel tato inovační strategie, eh, kterou chce prosadit Evropská unie, tak v čem spočívá? Zóna euro, eh, tam je nejmenší růst v porovnání s ostatními světovými regiony a zároveň eurozóna je oblast, kde je nejvyšší nezaměstnanost. A dnes eh, ty nůžky se otevírají a existuje ztráta důvěry v Evropskou unii. Proto já bych se přiklánil k tomu, že i když dáme mandát Evropské komisi, aby vyjednávala dohodu, tak eh, eh, chceme dále pokračovat v tom, že nebudeme počítat s členskými státy? Děkuji, pane předsedo. aby tato diskuze nebyla nekonečná. Já se eh, vrátím k těm připomínkám, které říkají, že dohoda by byla negativní. E, ta dohoda, která se podepsala před třemi roky s Jižní Koreou, tak tenkrát nebo mnozí říkali, že e, dojde ke e, zničení některých odvětví našeho hospodářství, třeba automobilový průmysl, ale dnes když víme, že když máme dobrou obchodní dohodu, kde všichni něco získají, no tak ty výsledky tam jsou vidět. A za ty tři roky můžeme říci, že výsledky jsou dobré nejenom pro automobilový průmysl, ale také e, pro mm, bilanci obchodní výměny. Eh, jak už jsem řekl, v době komisaře de Guchta, tak to dobré je nejenom tu dohodu podepsat, ale potom ji také uplatnit. A co se týče nástrojů pro ochranu obchodní politiky, tak potřebujeme lidské zdroje a hospodářské zdroje, tak abychom mohli kontrolovat aplikaci. Protože jinak víme, co se stane, když američané reagují třeba v případě ocely. Oni reagují velmi rychle a my mnohem pomaleji. Nám to trvalo 9 měsíců a potom tady máme otázku toho menšího práva. Minulý týden byla schůze, kde bylo 12 členských států, kteří jsou eh, proti odstranění této zásady. A když eh, eh, Spojené státy mají 200%, my máme sazbu 15%. Mm, takže potom to vlastně nic eh, neřeší a my vlastně eh, nemá to žádný eh, odrazující účinek. Tak já nevím, proč by Evropa měla být naivnější než ostatní. Naopak, musíme dosáhnout toho, aby nás ostatní respektovali. A když se vrátím k, k zeměpisnému označení, třeba Mercosur, nemůžeme nahlížet na obchodní politiku jako vyřizování účtů. Někdy máme takový obecný pohled na věc. A pokud neskontrolujeme, že tyto obchodní dohody jsou v souladu s potřebami eh, našich eh, zemědělských eh, odvětví, tak oni můžou potom změnit, zmizet. A teď za komisi pan Folbracht. Zastupující ředitel oddělení. Děkuji vám, pane předsedo, eh, vážení poslanci. Eh, po vašich komentářích ke zprávě eh, paní Begin dovolte i mě několik komentářů. Nejprve k tomu, co řekl pan Kaspary. Vždycky je dobré si připomenout, že obchod je dobrý pro růst a pro spotřebitele. To je vlastně jádrem přístupu Trade for All a k tomuto přístupu se komise hlásí už několik desetiletí. K tomu, co říkal pan Martin a k statutu tržní ekonomiky pro Čínu, tak e, s tím naprosto souhlasím. E, projednává se to e, na těch nejvyšších politických úrovních v průběhu tohoto týdne, takže tuto diskuzi bych ponechal na jinou příležitost. Dále se David Martin zmínil o důležitosti implementace. A tady bych chtěl eh, navázat také na poznámky pana Takuly ohledně zdrojů eh, DG Trade a ohledně počtu vyjednávání. Tak samozřejmě potřebujeme co nejvíce, co největší počty eh, dostupných kolegů. S čímž souvisí také otázka revize. My nyní zavádíme systém každoročních zpráv revizních zpráv o dohodách o, volného, o volném obchodu. To by se mělo plně rozběhnout příští rok a doufáme, že to bude doplňovat revize v rámci Trade for All, které plánujeme na příští rok. Vím, že tady je kompromisní pozměňující návrh ohledně toho. Dále, Paní McClarkin hovořila o biodiverzitě, to bereme na vědomí. Paní Redding a pan Takula se zmínili o důležitosti digitální sféry a já bych k tomu chtěl říci, že agenda po Nairobi je Eh, jedním z témat, eh, o kterých diskutujeme. A konečně pan Scholz a paní Sargentini hovořili o genderových problémech, o fair trade a o etickém obchodu, eh, což jsou témata, kde vítáme pozměňovací návrhy k naší strategii. Ideou Trade for All bylo pokrýt tato témata a přisknout důležitost těmto aspektům vedle těch tradičnějších částí. Děkuji vám, pane předsedo. A teď zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za tuto eh, výměnu názorů, která byla opravdu velmi konstruktivní. A mnohé, co zde bylo řečeno, je již obsaženo ve zprávě. Chtěla bych poděkovat eh, stínovým zpravodajům eh, za ochotu. Mm, ráda jsem si také vyslechla názory ostatních kolegů a právě na ně bych se chtěla obrátit. Protože eh, během eh, schůzí stínových zpravodajů se oni nemohli vyjádřit, aby přišli se svými podněty. Vzala jsem v potaz eh, mnoho z podnětů, které jsem zde vyslechla a souhlasím s mnohým, co řekla paní Redding. Například eh, ten její podnět ohledně mandátu je v eh, kompromisu 13. Eh, Ty poslední kompromisní návrhy byly poslány dnes odpoledne. Možná jste neměli možnost si je ještě přečíst. Paní Rodríguez, Imo, já jsem také zapracovala mnohé z vašich podnětů především eh, pokud jde o genderovou perspektivu. Eh, také to, co říkal pan Scholz. Pracujeme na tom a bude to v tom kompromisním návrhu číslo 12. Totež, co se týče 21. kompromisního návrhu, kde se hovoří o zemích Mercosur. Eh, paní Desernet, já souhlasím s vámi eh, v tom, ohledně toho, že obchod má být eh, prostředkem a ne cílem eh, sám o sobě. To je to, co se píše v prvním řádku mé zprávy. Pokud jde o vyloučení audiovizuální služby, tak na to budeme určitě pracovat. Obecně se pokusím zapracovat vše, co jste mi eh, navrhli. Navíc eh, souhlasím s tím, co řekl pan Gaspary. A mým cílem je, aby zpráva byla jednoduchá a aby se soustředila na nejdůležitější aspekty. Aby jsme komisi předali jasný signál, se kterým by oni mohli souhlasit. Máme ještě před sebou uh, ještě velký kus práce, ale není to zase tak úplně dlouhé a pokročujeme ku předu. Hlasovat budeme 15. a 16. června. Některé výbory předloží svá stanoviska. A já věřím, že paní zpravodajka a stínovi zpravodajové mají dost času na to, aby ještě vyjednávali o pozměvacích návrzích. Eh, teď nás čeká společná rozprava o situaci v Iránu, to jsou body 7 a 8. Jde vlastně o situaci po podepsání dohody o jaderném programu a také o tom, jaký dopad mají sankce USA na obchodní činnost EU v Iránu. Bohužel paní zpravodajka Čák zde s námi nemůže být, ale poslal náhradníka a pana Takulu a já mu hned dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já hovořím tedy eh, jménem naší zpravodajky za skupinu ALDE, která zde dnes bohužel nemůže být. Toto je stanovisko ke zprávě výboru AFET která se zabývá obchodními aspekty ke strategii EU vůči Iránu po jaderné dohodě, která byla podepsána minulý rok. V součástí této jaderné dohody je, že EU i USA se zavázaly eh, zrušit veškeré sankce, které se vztahují k těm eh, jaderným eh, věcem. Existuje tedy vlastně velký potenciál otevření se e, iránského trhu e, evropským podnikům. Po letech izolace nyní iránská ekonomika potřebuje investice. A e, relativně dobře vzdělané obyvatelstvo v podstatě poskytuje velké možnosti pro investice i evropské zboží užší ekonomické vztahy mezi EU a Iránem se však musí pojit se zásadními eh, zlepšeními v respektování lidských práv a vůbec zásadních eh, lidských svobod. Evropa musí využívat své pozice proto, aby toto vyžadovala. Musí využívat veškeré páky, které máme eh, k dispozici Je potřeba se tedy, abychom se zasazovali za práva menšin, také práva na eh, svobodné volby a tak dále. Zdůrazňujeme také význam boje proti korupci a vytvoření skutečného soukromého sektoru v Iránu. V posledních dekádách eh, totiž vznikla šedá ekonomika, s níž bude velmi těžké eh, obchodovat. Proti tomu je potřeba bojovat. Kromě toho vyzýváme komisi k tomu, aby e, zvážila e, znovu otevření přístupových jednání Iránu do Světové obchodní organizace, protože to by mohlo poskytnout rámec pro uketvení této země v mezinárodním systému založených, založeném na e, pravidlech a my se tady těšíme na připomínky kolegů a stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji. Pan Průst má slovo. Oui, monsieur le président, euh, merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, poděkovat eh, paní navrhovatelce. Eh, já si myslím, že ten dokument je velmi důležitý, protože se tady probírají otázky, které nebyly ošetřeny. Eh, třeba otázka infrastruktury. A toto vše otevírá obchodní potenciál. Často se hovoří o obchodních vztazích, ale myslím si, že právě eh, paní navrhovatelka dobře udělala, že hovořila o otázce lidských práv, což je věc, která je pořád eh, zásadní a nemůže se opomenout. Irán eh, představuje samozřejmě velký potenciál pro naše podniky a také proto, abychom na, mm, měli vztahy mimo obchod, třeba diplomacie, kultura. pro tento typ zemí naše země musí mít záruky. To bylo otázka k ústnímu zodpovězení. Protože zatím existuje velká nejistota pro naše malé, střední a podniky vzhledem k americké legislativě, nedostatečná likvidita a také opožděné platby protože vztah s Iránem musí být zakládán na důvěře. Tento víkend jsem byl právě v Kataru a hovořil jsem o otázce radikalizace a terorismu, ale také o hospodářské bezpečnosti. A to, že se otevřela jednání s Iránem, mění politickou situaci především s Katarem a se Saudskou Arábí. Vzhledem na problémy, které eh, máme, pokud jde o eh, peněžní převody, oni mohou být eh, někdy bankéři, bank, bankéry a samozřejmě potom je tady důležité se podívat na to, jaké máme cíle a kdo jsou klienti. Chtěl bych poděkovat za kvalitu této práce a samozřejmě Evropská lidová strana bude velmi konstruktivní, pokud je o toto stanovisko. Viktor? Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat paní zpravodavce, zpravodajce za velmi pozitivní a e, kvalitní návrh zprávy. E, dohoda, kterou jsme uzavřeli v minulém roce, je velmi důležitá jak pro nás, tak pro celý svět. Všichni z toho budeme čerpat výhody, pokud eh, Irán se stane zodpovědným členem mezinárodního společenství, tak abychom samozřejmě také napomohli zajistit mír a stabilitu na Středním východě. Tedy potřeba, aby Irán eh, v dobré vůli naplňoval eh, veškerá ustanovení této dohody. Podívejme se na, také na počet eh, delegací na vysoké úrovni, které navštívili Teherán. Evropské společnosti určitě mohou mít výhody. Eh, pokud strategický dokument o vztazích s Iránem bude řádně implementován. Myslím si ale, že je potřeba koordinovat naši politiku s se závazky v oblasti eh, zahraniční politiky, bezpečnostní politiky a obchodní politiky. Nemůžeme zastávat nějaký úzkoprsí, eh, úzkoprská stanoviska. Eh, takže je potřeba, abychom i my dodržovali své závazky a zároveň také musíme zajistit, že Irán dodržuje své závazky. Spravodajka také velmi, zdůra, velmi upřímně zdůrazňuje otázku lidských práv. To je něco, co musíme s Iránem nadnášet každé. Druhá velmi důležitá dimenze, která byla zmíněna řadou řečníků, musíme se věnovat regionální dimenzi našich komplexních vztahů s Iránem. Tohle to by určitě měl být pozitivní vývoj, ale pokud dojde k přílišnému bilateralismu s našich vztazích s Iránem, riskujeme, že dojde ke zhoršení našich vztahů, vztahů s některými jinými eh, aktéry v daném regionu, ať už muslimského světa, ale také nikoli. Tohle to všechno musíme mít na paměti. Iránská společnost má také velké naděje, které se odvíjejí z, napl- z naplňování této dohody o obchodní politice. Tady jde také například o možnost zlepšení životních standardů a zprávy a řízení v Iránu. Tady jde také o symetrické reciproční eh, výhody. Také doufáme, že dojde k znovu nastartování iránské ekonomiky tak aby se Irán znovu napojil eh, do světového obchodu a aby také mohl využít své velké přírodní zdroje, eh, v neposlední míře také energetické. Je potřeba proto ale, aby vytvořil důvěryhodný bankovní systém, proto potřebují eh, dobře řízenou centrální banku, je potřeba také zákonu týkající se pr- práv duševního vlastnictví a větší transparentnosti. Důležitou věcí by také měla být potřeba explicitně eh, hovořit o energetice s Iránem. Zatím nemáme energetickou unii, což je vlastně eh, taková klíčová věc, která je jasně zmíněna kde je potřeba snížit závislost na jednom dodavateli, je potřeba hledat alternativní zdroje a cesty. A Irán by určitě mohl být potenciálním partnerem. Abychom dosáhli větší předpověditelnosti chování Iránců, musíme s touto zemí spolupracovat, abychom napomohli procesu integrace do VTO. K otázce sankcí si myslím, že bychom měli diskutovat s USA a zajistit, že zbylé sankce vůči Iránu nespůsobí dodatečné potíže evropským společnostem tím, že by třeba zabránili nějakým dohodám. Opravdu se tomu musíme věnovat a má skupina bezpodmínečně podpoří ústní otázku na komisi. Děkuji a těšíme se na spolupráci a také na vyváženou a pragmatickou dohodu o Iránu, zprávu o Iránu. Děkuji Emma za ECR. Děkuji, já nahrazuji našeho zpravodaje Davida Kembla Bannermana. Skupina ECR souhlasí s většinou bodů eh, z našeho stanoviska pro AFET, pokud jde o strategický přístup k Iránu po nukleární dohodě, zejména pokud jde o možnost otevřít iránský trh evropským firmám a o možnosti prolomit iránskou eh, izolaci a o kontroverzích ohledně porušování lidských práv. Eh, Nicméně se domníváme, že bod 8 nesmí znamenat, že jiné důvody pro sankce, jako je zapojení do terorismu, porušování lidských práv a testování střel, mohou být vyloučeny. A e, podobně e, se, pod, máme podobné obavy ohledně e, té ústní otázky. Tady si myslím, že se nad tím musíme vážně zamyslet před jakýmkoliv hlasováním. Děkuji. Pan Buchner. Eh, děkuji. Bez pochyby eh, dnes eh, v Iránu existuje situace, kdy obyvatelstvo zažívá změnu. Je to změna východisko z té ne právě dobré současné situace. Já jsem přesvědčen, že nejúčinnějším prostředek pro překonání této situace nespočívá v konfrontaci, konfrontaci s iránskou vládou, kde bychom ukazovali prstem na korupci a na jiné negativní věci, ale cesta je, abychom se snažili se eh, dohodnout, dostat se na stejnou úroveň s iránskou vládu. Já bych chtěl poděkovat paní Šake za tento první návrh. Zde jsou velmi důležité aspekty, eh, které bychom měli zohlednit. Já říkám ještě jednou, my jakožto Evropané nemáme eh, žádný důvod být moralisty. Eh, měli bychom se podívat eh, na naše vlastní problémy, právě co se týče korupce, třeba například Panama a tak dále. Není dobré, abychom ukazovali si na jiné prstem. Já bych chtěl ještě chtěl zúraznit, a bylo to tady řečeno, že sankce jsou eh, mnohé bez ohledu na atomové zbraně. A tyto sankce eh, nevedly ke zlepšení právní situace občanů eh, po dohodě i 3 plus 3, tak stažení sankcí, zrušení sankcí, pokud jde o atomové zbraně, Eh, nebyly navázány na jiné věci, ale my tady u jiných sankcí máme možnost něčeho dosáhnout, když je eh, zrušíme. A já si myslím, že to je ta páka, kterou bychom měli použít a abychom na stejné úrovni se dostali, abychom mohli hovořit s vládou a pomoci obyvatelům. Děkuji, pan Borelli. Eh, Děkuji, pane předsedo. Diplomatické vztahy s Iránem jsou důležité a tato zpráva je proto velmi pozitivní, protože umožní získat větší obchodní stabilitu v regionu. Je to otázka, pro kterou je eh, tento výbor kompetentní hovoříme o potřebě eh, kompletního dialogu, aby tam byla spolupráce a konstruktivní, ty pilíře, o kterých hovořila paní Mogherini. Eh, musíme se postarat o to, aby existovala spolupráce, aby tento dialog byl kompletní. Eh, mm, dialog musí být eh, celkový s Iránem. Nemůžeme se soustředit pouze na odvětvové či ekonomické aspekty. Musíme všem připomenout, že my musíme hájit naše hodnoty. Hodnoty o všeobecném Eh, prohlášení o lidských eh, právech, protože musíme mít eh, důvěryhodný základ pro naše vztahy, protože pouze pomocí dobrých projektů, které budou důvěryhodné, můžeme mít pevný základ pro navázání uších vztahů. A myslím si, že by bylo dobré říci Spojeným státům při jednání o TTIPu, že jsou naším hlavním spojencem a obchodním partnerem, ale náš průmysl musí být nezávislý. Já doufám, že díky této práci budeme moci prohloubit všechny tyto aspekty. Děkuji. Thanks very much. Um, děkuji. Velice vám děkuji eh, i vám všem ostatním za připomínky, se kterými většinou souhlasím. Mě zaráží nedávné zprávy od Amnesty International od ohledně zhoršující se situace eh, lidských práv v Iránu. Domnívám se, že to usnesení a ústní otázka eh, jsou vyvážené. Eh, máme tu ale co dočinění s širší otázkou, a sice jak naše vnější činnost a obchodní politika eh, jsou využívány k podpoře lidských práv v partnerských zemích nebo potenciálně partnerských zemích. A zejména u Iránu je to zdroj obavy, vzhledem k tomu, že je to vlastně jediná země, kde bylo v minulém minulém roce eh, popraveno více lidí než eh, v Číně. A to včetně popravených mladistvých, tedy dětí. Pak jsou to problémy se zatýkáním eh, odborářských vůdců a s jejich zastrašováním. Jsou tam problémy se svobodou projevu, svobodou združování, svobodou schromažďování. Já si myslím, že v našich obchodních vztazích musí existovat určitá kondicionalita, určité podmínky, pokud jde o hrubá porušování lidských práv. A proto jsem eh, proto beru velice vážně bod 5 toho stanoviska, tam, kde hovoříme o potenciálním obnovení obchodních vazeb, tak ty musí jít ruku v ruce se značným zlepšením dodržování lidských práv. Chceme eh, určitou kondicionalitu. Eh, obavy ve mně budí mimo jiné to, že na nedávné delegaci na vysoké úrovni do Iránu se zjistilo, že v některých příležitostech jsou lidská práva upozaďována před zájmy velkých koncernů. Což si myslím, že je důvodem k obavám u všech partnerů a u tohoto zejména. A e, to bych chtěla jasně tady zdůraznit. Jinak souhlasím s tím, co říkal Viktor jakožto zástupce naší frakce. Děkuji, paní Desarnes. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že všichni souhlasíme eh, s otázkou lidských práv, která zde byla zmíněna, ale z tohoto pohledu to, že Irán je ve hře a když budeme podporovat to, aby oni něco získali, tak to je důležité. Proto je tak eh, důležitá otázka amerických sankcí, protože když eh, přijdou o veškerou investici v Iránu, tak ti, kteří si eh, přáli otevření, ti eh, progresivní i pokrokoví, tak ustoupí na úkor svůj ve prospěch těch více konzervativních. Tady ta otázka sankcí je velmi problematická, pokud Irán nebude moci těžit z konkrétních změn, pokud jde o stažení těchto sankcí. Pokud Iránci nezažijí nic během eh, příštích měsíců, tak bude velmi obtížné jim vysvětlit, že to bylo dobré politické řešení. Z tohoto hlediska ta otázka pro ústní zodpovězení je velmi důležitá. Já si myslím, že je důležité, abychom počítali s Iránem. A též je důležité, aby eh, Eh, ti, co jsou eh, pokrokoví, tak aby eh, získali více prostoru, pokud je o Irán, že potřebujeme také politické řešení, i pokud je o Sýrii. Ferán, ano, děkuji. Já jsem také rád, že byly dohody podepsány v Ženevě, a což umožňuje, že Irán bude evropským partnerem. Ale Existuje také eh, obava eh, kvůli extrateritorialitě amerického práva a protože není jasné, co může být zakázáno a co ne, tak ty velké banky jsou paralizovány právě kvůli investicím, protože americké sankce teoreticky souvisí s lidskými právy a s terorismem. a jeden partner je paralizovan, Airbus. Protože ho nikdo nepodporuje. Pokročilo se hodně s Iránem, ale Rusko chybí při těch hovorech. Já si myslím, že Rusko by mělo být přizváno k diskuzím, protože to je partner, eh, který Evropě chybí. Děkuji. Eh, pane předsedo, já jsem to o, nepochopil, že jsme hovořili o otázce k zudnímu ústnímu zodpovězení. Chtěl bych se vrátit k tomu, co řekla paní Desarnes, proto eh, e, EPP e, eh, podpořilo tady e, to tuto otázku k ústnímu zpovězení, protože stejně jako v ostatních regionech vidíme, jakým způsobem se chovají američané. Oni mají vždycky dobré úmysly, aby zasáhli eh, geopolitické důvody, aby, ale oni tyto, tato pravidla uplatňují pro, pro sebe. A vidíme opět, že evropské firmy mají velký potenciál. Už jsem to řekl během první části mého příspěvku, ale existuje tady problém důvěry. Podle mého názoru jsou tady tři problémy. Hovořilo se tady o tom a řekla to paní Desarnes a ostatní. Máme tady tu otázku extra mm, ter, ter, mm, teritoriality, ale potom tady máme ještě otázku o peněžních transakcí v eurech. Tady máme otázku, otázky eh, eh, banky Pariba, protože já vám eh, připomínám, že tato banka dostala sankce za to, že ten převod byl v doravech a ta pokuta byla obrovská, skoro 9 dolarů v případě Paribas BNP. Ten problém, který máme, je, že banky a investoři jsou paralizováni. A Mm, musíme se podívat, zda by euro nemohlo být eh, středem obchodních vztahů. A další věc, musíme provést stejnou analýzu jako Spojené státy. Oni e, zrušili sankce pro nukleární program, ale oni ospravedlňují e, sankce proti evropským e, podnikům kvůli těm e, střelám. A proto dnes se musíme zeptat, zdali můžeme investovat eh, v Iránu. Americké podniky to dělají. Já si myslím, že tady existuje eh, velké pokrytectví, protože jestli ano, odpověď je ano, eh, tak ty evropské ty sankce vůči evropským podnikům byly diskriminační. Ta situace je velmi komplikovaná, příliš komplikovaná proto, abychom tam ještě přilévali olej do ohně. Pro EPP bude určitě velmi zajímavá odpověď Evropské komise, jak můžeme dále postupovat v diskuzi. Děkuji a za Evropskou službu pro vnější činnost pan Fini. Děkuji. My jsme tady dva, já jsem Hugo Sorel a jsem eh, vedoucím eh, Task Force pro Irán a pak je tu se mnou pan Fini, který je ředitelem oddělení sankcí a ten se bude zabývat eh, americkými sankcemi. A teď stručně já se svými poznámkami ohledně celkové strategie vůči Iránu. Nejprve děkuji vám za příležitost tady být a děkuji za to, že Evropský parlament koná iniciativně v otázce strategie pro pro Irán. Je to v pravý čas, protože teď právě obracíme list v našich vztazích s Iránem. Chtěl bych eh, vám stručně nastínit naši základní strategii vůči Iránu. Ta spočívá na třech hlavních pilířích. Za prvé úplná a efektivní implementace jaderné dohody. Tato dohoda právě pro nás byla základem pro to, abychom mohli s Iránem Eh, vůbec diskutovat. Takže její úplná a efektivní implementace je nutná, má-li celý proces pokračovat. Jak víte, eh, Spojené státy sehrály při vyjednávání eh, významnou roli jakožto facilitátor a budou sehrávat významnou roli i v implementaci, protože vysoká představitelka je koordinátorem společného výboru a jeho podskupin, což jsou přesně ty orgány, které budou dohlížet na implementaci situaci. Implementace jaderné dohody je tedy důležitým aspektem našich vztahů s Iránem. Za druhé, je, jsou to obnovené bilaterální vztahy, které jsou možné právě díky eh, Mezinárodní agentuře atomové energie, která prohlásila, že Irán splnil eh, své závazky v oblasti jaderné energie a tyto obnovené bilaterální vztahy vyvrcholily návštěvou vysoké představitelky a sedmi komisařů do Iránu 16. dubna tato návštěva umožnila položit základy další spolupráce a vysoká představitelka eh, označila toto nové stádium za dialog čtyřročních období. Je to obsáhlý dialog všeobecný, eh, je, je to spolupráce v oblastech společného zájmu, potom eh, je to vztah kritický, tam, kde jsou ještě eh, nedořešené otázky, ale celkově konstruktivní v praxi a v duchu. Tato návštěva zahájila sérii dialogů v jednotlivých sektorech. Především dohodli jsme se na každoročních politických konzultacích, toho Dohodli jsme se na zahájení dialogu o lidských právech. To je velice důležité. Tady mohu souhlasit s komentáři, které tu už zazněly o tom, jakou prioritou musí být lidská práva. Za třetí, Dohodli jsme se na zahájení ekonomického dialogu, dialogu o migraci, dialogu o energetice a konkrétněji, což se týká vašeho výboru, jsme se také dohodli na posílení ekonomických a e, investičních vazeb. A tady prvním krokem bude podpořit přístup Iránu k VTO, což je vlastně obsaženo v, v návrhu vaší zprávy. Ta je tedy v souladu s tím, co děláme. Je důležité právě začlenit Irán do mezinárodního systému, a ekonomické příležitosti, které z toho plynou, jsou obrovské. E, je to vlastně největší ekonomika, která je mimo VTO, je to e, země s druhými největšími zásobami plynu na světě, čtvrtá země e, co do zásob ropy. Potenciál je tedy obrovský, ale jsou to i překážky. Některé z nich už byly zmíněny. Korupce, centralizovaná ekonomika, netransparentnost, slabý bankovní sektor. To všechno jsou problémy, které bude iránská strana muset řešit. Třetím pilířem našich snah je ta regionální dimenze, o které také někteří z vás hovořili. V podstatě jde o komunikaci s Iránem a hledání mírového řešení konfliktů v regionu, především v Sýrii. Samozřejmě nesouhlasíme se vším, co Irán ve svém sousedství dělá, e, nicméně e, pokud bychom to ignorovali, obrátilo by se to proti nám, musíme tedy e, spolupracovat na řešení regionálních konfliktů. To je tedy v kostce naše strategie, pokud jde o budoucnost vztahu s Iránem. Chceme vlastně vyvážit ty pozitivní stránky agendy těmi negativnějšími a problematičtějšími a nastavit mezi nimi vhodnou rovnováhu. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, k otázce extrateritoriálního efektu amerických sankcí, tak tady bych se řídil těmi třemi otázkami, které nám byly položeny. Jde o nesmírně e, důležitou problematiku, na které naše služba pracovala už během vyjednávání. Mohli bychom dlouze hovořit o otázce extrateritoriální povahy amerických sankcí. Tady bych možná e, neúplně souhlasil i s tím, že, e, Evrop, že americké sankce jsou vůbec extrateritoriální. E, nicméně, e, Role amerických e, firm na světě je taková, že mají vlastně extrateritoriální efekt, přestože nejsou z definice extrateritoriální. Uh, je nicméně pravda, že zbývající americké sankce, které nejsou svázány s um, nukleárním programem, takzvané primární sankce, které byly uvaleny z důvodu terorismu nebo balistických raket, anebo ještě předtím v roce 1979, tak tyto sankce nebyly nikdy součástí vyjednávání a proto teď nebyly zrušeny v rámci společného všeobecného akčního plánu, zkrátka proto, že souvisejí s otázkou jaderné energie. Znamená to, že Spojené státy zatím plně implementují své závazky v rámci společného eh, všeobecného akčního plánu protože ten pokrývá pouze sankce týkající se jaderné energie eh, a její finanční a ekonomické stránky. Nicméně ty zbývající primární sankce představují problém. A to vzhledem k roli amerického finančního systému, vzhledem k roli eh, dolaru a některých velkých amerických firem. Eh, jakožto důsledek tohoto jsme navázali eh, úzkou spolupráci s našimi americkými protějšky. A to s cílem zjednat jistotu pro evropské firmy, jistotu ohledně toho, jaký je přesně rozsah zbývajících amerických sankcí. Spojené státy vypracovaly pokyny k americkým sankcím, které byly zveřejněny právě v den implementace. My jsme o těchto pokynech diskutovali několikrát s našimi americkými protějšky. Delegace expertů eh, z Evropy navštívila Washington minulý týden a to s cílem zjednat jasnost pro evropské společnosti. My tedy vedeme dialog se spojenými státy. Proběhly dvě delegace expertů na základě zpětných vazeb od evropských firm. Ty, ty americké pokyny už byly jednou pozměněny a budou ještě aktualizovány po druhém kole konzultací. Abych tedy odpověděl na otázku, tak jsme v úzkém a pravidelném kontaktu s, se spojenými státy tak, abychom měli jistotu ohledně, jejich, ohledně významu jejich pokynů. Takže všechno, na co nás upozorní evropské společnosti, na to my okamžitě upozorníme naše americké protějšky. Samozřejmě si uvědomujeme, jakým potížím čelí evropské firmy, zejména v bankovnictví. Zároveň se cítíme povzbuzeni pozitivním vývojem, ke kterému dochází. Samozřejmě velké evropské banky ještě nenavázaly vztahy, nicméně poměrně mnoho bank střední velikosti z několika členských států znovu navázali nebo znovu uh, ustavili korespondenční bankovní účty v iránských bankách. Takže situace se rozhodně zlepšuje. Takže zatím ne ty největší evropské banky, nicméně značné množství menších bank v Evropské unii. Také všechny iránské banky byly znovu napojeny na systém SWIFT, což byl jeden z hlavních problematických bodů. Takže už existuje struktura, která by umožnila zpracovávat všechny finanční transakce mezi Evropskou unii a Iránem. Je to také časové hledisko a je na Iránu, aby podnikl některé kroky. Čímž by se postaral aby byla obnov, o to, aby byla obnovena naše důvěra. Jak říkám, právní rámec existuje, technické aspekty jako SWIFT taky fungují, teď jde o otázku důvěry. A je především na Iránu, aby na této důvěře pracoval aby struktury firm byly jasné, aby jejich partneři z naší strany měli jistotu, že se nikde nic neskrývá, praní špinavých peněz, boj proti terorismu a tak dále. To jsou oblasti, kde musí Irán konat. Teď totiž jde o otázku důvěry. Evropská strana má nesmírný zájem na vztazích, děláme, co je v našich silách, abychom poskytli firmám jistotu, kterou potřebují a jasnost a i Irán by měl podniknout určité kroky proto, aby zajistil, že odstranění sankcí přinese přinese pozitivní přínos, protože jinak celá dohoda bude spochybněna. Děkuji, nyní pan Takula. Děkuji. Já bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům i kolegům za připomínky, které samozřejmě předám paní zpravodajce. Také vítáme jakékoliv možné posňovací návrhy a těšíme se na spolupráci tak, abychom předložili užitečné stanovisko k zprávě AFETu, tak abychom opravdu dosáhli kvalitních vztahů s Iránem po podepsání jaderné dohody. Pane předsedo, jestli jsem tomu rozuměl dobře, tak někteří eh, kolegové už se vyjadřovali k bodu 8, takže já tak udělám také. Týká se to tedy sankcí USA. Zase jménem eh, kolegyně Čáky. Eh, po podepsání dohody EU a USA se zavázaly zrušit všechny um, sankce týkající se jaderného materiálu. E, evropské podniky ovšem mají potíže e, v, v, ve vztazích s Iránem, protože tam jsou právní problémy, které se vztahují k sankcím USA. Máme se vlastně extrateritoriální dopad eh, amerických sankcí, které dopadají na evropský obchodní eh, prostor. Proto jsme připravili ústní otázku, v ní žádáme komisi o to, aby vyhodnotila situaci ohledně toho, co se dělá pro řešení této situace. Co děláme pro to, abychom zajistili, že evropské podniky mají předpověditelnější prostředí a také právní jistotu? Doufám, že eh, tuto ústní, eh, ústní otázku předložíme na plenářce co nejdříve, protože je to opravdu naléhavá otázka. A i nadále budeme tedy diskutovat o této věci. Děkuji, pane Takulo. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku je 25. května v 6 večer. A o té otázce budeme hlasovat zítra. Mnohokrát děkuji. To byla tedy veřejná část našeho zasedání a za dvě minuty začneme zasedáním koordinátorům, což je neveřejné slyšení. Děkuji.